Dear colleagues from the Foreign Affairs Committee, we can now continue our meeting. Prosím, abyste opět eh, zaujali svá místa a sklidnili se. Začneme s dalším hlasováním. Máme před sebou mnoho práce. Nyní nebudeme hlasovat o bodu číslo 11, ale napřed o bodu číslo 16, protože naše místo předsedkyně paní Ulrika Lunaček mě včera požádala, zda bychom mohli tento bod předsunout, protože ona musí stíhat letadlo do Rakouska. Takže Ulrike, Chceš k tomu něco říci? Ano, děkuji, pane předsedo, a děkuji všem, že jste přijali tento, tuto drobnou úpravu pořadu jednání. Jako zpravodajka pro Kosovo jsem ráda, že budeme nyní hlasovat o uzavření rámcové dohodě mezi Evropskou unii a Kosovem o obecných zásadách účasti Kosova na programech Unie. Je to velmi důležitý krok, který přiblíží Kosovo k Evropské unii, protože jde o kulturní otázku otázky. Právě jsme hlasovali o kulturních eh, záležitostech. Jde o vzdělávací vazby, eh, technické, vědecké. Jde o to, abychom eh, splížili lidi. A kromě toho Kosovo bude muset také přispívat do evropského rozpočtu na určité programy. Je to tudíž důležitý krok eh, pro integrační proces Kosova a chtěla bych vám, eh, vás všechny požádat, abyste to schválili a eh, abychom měli širokou podporu tohoto bodu. Děkuji Ulrike Lunaček a táží se, zdali jsou k tomu další připomínky. Pokud tomu tak není, můžeme přistoupit k hlasování. Pozměňovací návrh číslo jedna pro, proti, zdrželi se, zjevně zamítnuto. A nyní konečné elektronické hlasování o návrhu doporučení. Hlasujeme nyní. Končím hlasování a bylo to schváleno 45 hlasy ku 8. Blahopřeji Ulrice Lunáček. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu. Je to eh, návrh eh, stanoviska pro kosmickou strategii eh, pro Evropu. Jeffrey je zpravodaj, chtěl byste něco říci. Děkuji, pane předsedo. Chci pouze poděkovat stínovým zpravodajům za spolupráci a věřím, že budou dodržovat mé doporučení, pokud je o hlasovací seznam. Děkuji vám. Děkuji, takže můžeme začít. Kompromis číslo jedna. Kdo je pro? proti, drželi se, schváleno. Pozměňovací návrh číslo 2 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh číslo 12. Pan Danžon pro, proti, zdrželi se, schváleno. Číslo 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 14 pro, proti, zdrželi se. Toto prověříme. Pozměňovací návrh 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A to bylo zamítnuto 29 hlasy pro, 32 proti. Kompromis 4 eh, pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se rovněž schváleno. 6 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 34 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 35 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Elektronické hlasování o návrhu stanoviska. Zahajuji hlasování. Dva nám chybí. Jeden chybí. Končím hlasování. Schváleno 54 eh, hlasy ke 6. Blahopřeji. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu, dalšímu hlasování. Jedná se o bod číslo 12. Zavedení režimu Unie pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování technické pomoci a tranzitu zboží dvojího užití. Spravodajkou je Marietě Šáke. Chtěla byste k tomu něco říci? Ne, nikoli. V tom případě bych rád začal s hlasováním. Ještě mi chybí hlasovací seznam, tady ho mám. Pozněvací návrh. Ne, promiňte. 39 je nepřijatelné, takže začneme vynikajícím eh, pozněvacím návrhem 40. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Jste velmi moudrý výbor. 41. Pro? Ne, to odpadá. Dobrá, takže kompromis jedna pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh číslo 10. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 47 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Prověříme, prověříme bod 47, zahajíme, hlas, zahajují hlasování. Končím hlasování. Pane Bože, jak jste mi to mohli udělat? 48 pro, proti, drželi se. No to vám, to vám nikdy nezapomenu. To bylo jednoznačně zamítnuto. 60 pro, proti, zdrželi se. Tady jsem nezaznamenal rozdíl, ještě to prověříme. 60. Končím hlasování. 45 ku 18, 18 zamítnuto. 61 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Prověříme, dobrá, 61, prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 32 ku 28 schváleno. 63 pro, proti, drželi se, schváleno. 65 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 66 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 67 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 68 a 69 pro, proti, drželi se, to prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 13 pro proti, zdrželi se, schváleno. 70 pro, ne, 13 byla schválena, takže 70 odpadá. A 71, 72 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 73 pro, proti, zdrželi se, Prověříme 73. Uzavírám hlasování. Bylo to schváleno. 74 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 75 a 76 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 78 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 80 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 81 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 82 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 84 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 85 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 93 pro, proti, zdrželi se. To bychom měli prověřit. Danjon. 93. Končím hlasování. Zamítnuto. 94 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A dostáváme se ke stovce, paní Lusing pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 102 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 103 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 104 pro, proti, zdrželi se, to prověříme 104. Končím hlasování. 40 ku 23 schváleno. Co nefunguje? Vaše hlasovací zařízení? Dobře, technic, technik už přichází, ale stejně by to eh, neznamenalo žádný rozdíl, by to, to jednoznačně schváleno. 105 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 106 pro, Proti? Zdrželi se? To musíme prověřit. 106. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 107 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 108 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 109 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 19 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A dostáváme se k 118 pro, proti, zdrželi se, Nezaznamenal jsem reakci eh, ze strany EPP, takže eh, kontrolujeme ještě jednou elektronicky 118. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. 119 pro, proti, zdrželi se, Prověříme 119 rovněž. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. A bylo to rovněž zamítnuto. 120 pro, proti, zamítnuto. Musíme to prověřit. 120, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 121 pro, proti, drželi se, schváleno. Pozměvací návrh 20 pro, proti, drželi se, schváleno. 21 pro, proti, zdrželi se, to prověříme, 21. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to jednoznačně schváleno. 22 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 23 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 138. Ne, 137 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pardon, zamítnuto. 138 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Prověříme. Ano. 138. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jednoznačně zamítnuto. Zamítnuto. Takže 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 139 pro, proti, zdrželi se, 139 prověřujeme. zahajují hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Sto čtyřicet pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 142 pro, další od Davida Martina, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 25 pro, proti, zdrželi se,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 Takže se dostáváme k pozměňovacím návrhu 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 27 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 29 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Číslo 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 30 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 31 pro, proti, zdrželi se, schváleno. To bylo schváleno, takže se dostáváme k 32. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 33 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 34 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 35 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 36 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 37 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 6 pro, proti, Drželi se? To prověříme. Šestku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to schváleno. Sedm pro, proti, zdrželi se, schváleno. Osm pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. osm pro, proti, zdrželi se, Schváleno. A nyní se dostáváme ke konečnému hlasování o stanovisku jako celku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to schváleno 49 hlasy ku 10. Blahopřeji zpravodaj. Now we come to item number 13. Dostáváme se k bodu číslo 13, což je otázka porušování lidských práv v kontextu válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, včetně genocidy. Spravodajem je vážený kolega pan Preda. Pane Predo, chcete něco říci? Není tomu tak, takže můžeme hlasovat. Kompromisní návrh číslo 8, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, a přijato. Pozměňovací návrh 55, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 50, 60 pro, proti, zdrželi se, přijato. To je velmi dlouhý hlasovací seznam, který nás čeká. Po, kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. 10 kompromis pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 70 pro, proti přijato. Kompromis, kompromis 11 pro, proti zdrželi se přijato. 75 pro, proti zdrželi se přijato. Ověříme. Dobře, přijato. 76 pro, proti, zdrželi se, Nevím, ověříme. 76, ověřujeme hlasování otevřeno, zahájeno. Uzavírám hlasování, jednoznačně přijato. 78 pro, proti, zdrželi se přijato. 83 pro, proti, zdrželi se přijata. 84 pro, proti, zdrželi se přijato. 85 pro, proti, zdrželi se přijato. 90 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se přijato. 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. 107 pro, proti, zdrželi se, přijato. A ještě jeden, pan Preda, pro, proti, zdržel se, přijato. 110 pro, proti, zdrželi se, Přijato překvapivé. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se přijato. 17 pro, proti, zdrželi se přijato. Osmdesátku hledám pozměňovací návrh 80 oddělené hlasování. První část pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, strželi se, zamítnuto. 80. A tak tu druhou část ověříme. Hlas, zahajuji hlasování. Ještě jeden chybí. Končím hlasování. Přijato, přijato. 82 pro, proti, zdrželi se, přijato. 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. 118 pro, proti, zdrželi se, přijato. 120 pro, proti, zdrže, proti, zdrželi se. Musíme ověřit. Pozměňovací návrh 120, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 30 ku 26. 122 pro, proti, zdrželi se, přijato. 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. 125 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 128 pro, proti, zdrželi se, přijato. 130 pro, proti, zdrželi se, přijato. 131 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 132 pro, proti, zdrželi se, přijato. 137 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se, zam, přijato. 141 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 143 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. 139 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 145 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 149 pro, proti, zdrželi se přijato. 153 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 153. Končím hlasování. Přijato. 154 pro, proti, zdrželi se, přijato. 155, 167, 171 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 156 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Hlasujeme 156, pozměňovací návrh 156. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Kompromis 23 pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní 159 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 24 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 25 pro, pro proti, zdrželi se přijato. Kompromis 26 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 172 pro, proti, zdrželi se přijato, 174 pro, proti, zdrželi se přijato, 173 pro, proti, zdrželi se Zamítnuto. Kompromis 27 pro, proti, zdrželi se přijato. 181 pro, proti, zdrželi se přijato. 182 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 28 pro, proti, zdrželi se přijato. Dostáváme se ke 176 pro, proti, zdrželi se přijato. 179 takže to odpadá 29, kompromis 29 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis, kompromis 30 pro, proti, zdrželi se, přijato. 31 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 23, paní Lochbiller, pro, proti, zdrželi se, přijato. 24 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 27, pan Korál, ten odpadá, ten odpadá.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 38 pro, proti, zdrželi se, přijato. 40 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 41 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 45 pro, proti, zdrželi se, přijato. 44 pro, proti, zdrželi se, přijato. 46 pro, proti, zdrželi se, přijato. 47 pro, proti, zdrželi se, přijato. Je to nerozhodně? Je to stejné hlasování od 47 dále až kam? 47 až 54 eh, jako celek pro, proti, zdrželi se, vše přijato. Pozměňovací návrh 1 pro, proti. Dobře, takže pozměňovací návrh pro, 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Blokově od čtyřky do dvanáctky, že chcete to tak? Paní Lopila říká, pan, pan, paní Luzing říká, že ne. Již bych si nežádám dalších pokynů, takže čtyřka, pětka pro, proti, zdrželi se, přijato šestka pro, proti, zdrželi se sedmička pro, proti, zdrželi se přijata osmička pro, proti, zdrželi se přijato devět pro, proti, zdrželi se přijato deset pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ověříme číslo 10. Končím hlasování. Bylo zamítnuto. Číslo 11 pro, proti, zdrželi se. Přijato 12 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Elektronicky hlasujeme k tomuto dokumentu již s pozměňovacími návrhy jako celku. Prosím, zahajuji hlasování. Dva kolegové ještě nehlasovali, jeden nehlasoval. Zbuďte se, prosím, končím s hlasováním. 50 ku dvěma. Gratuluji panu zpravodaji. We come to item... Nyní se dostáváme k bodu číslo 14. Doporučení radě k 72. zasedání valného zhromáždění Organizace spojených národů. Autorem, zpravodajem je pan Kovaček. Rád byste k tomu něco řekl? Ne, no to je ale škoda. Takže začneme s hlasováním. Kompromis 1 pro, proti, zdržel se Přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdržel se přijato. <laughs> Padesát tři pan Pajt. Pro, proti, zdržel se přijato. 52 ve dvou částech, první část pro, proti, zdržel se přijato, druhá část pro, proti, zdržel se zamítnuto. 52, druhá část, zahoj hlasování. Tři kolegové, dva kolegové, ukončili hlasování. Přijato. 54, paní Lochpíler pro, proti, zdržela se přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdržel se přijato. 65. Kovačev a Preda. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 66 pro. Proti. Zdržel se. Řekl bych přijato. Kompromis 4 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdržel se přijato. 75 pro, proti, zdržel se. To zkontrolujeme. 75 kontrol. Zamítnuto. 74 pro, proti, zdržel se žádná reakce z některých politických skupin. Znova kontrola 74. Zahojí hlasování. Ukončuji hlasování. Jasně zamítnuto. 76 pro. Proti, zdržel se, přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdržel se, přijato. 81 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 82 pro, proti, zdržel se přijato. 84 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 83 pro, proti, zdržel se. To zkontrolujeme 83 elektronicky. Zahojí hlasování. Tamhle hlasovací eh, zařízení nepracuje techniku. Evropa má problém. Takže 83 pro. Ruce nahoru. Proti. Jak hlasovali liberálové? Plus? Tak v tom případě je to přijato, řekl bych. No, teď už zase to funguje a co jste udělal? Levá část obrazovky funguje, nebo levic, eh, obrazovka na levé straně funguje. Pan předseda říká, to není zrovna dobrý omen pro dnešní schůzi. V současné době počítáme hlasy k 83. Teď už zase to zařízení funguje. So 83 83. Tři kolegy postrádáme ještě. Ukončuje hlasování. Bylo to přijato 30 hlasy ku 28. 87 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 85 pro, proti, zdržel se, přijato. 85 chcete kontrolu? Dobře, zkontrolujeme to. 85. Ukončí hlasování. 28 k 28. Takže je to zamítnuto. Velmi těsné výsledky dnes ráno. 86 tanok pro, proti zdržel se, zamítnuto. 88 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 90 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kontrola, dobře. 90 kontrola. Končí hlasování. Bylo to zamítnuto. Jasně. Máme tady zařízení, které občas funguje. 89 pantanok pro proti. Zdržel se přijato. 92 paní Lochpíra pro proti. Zdržel se přijato. 97 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 94 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 95 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 93 pro, proti, zdržel se, kontrola 93. Končuji hlasování. Přijato. 96 pro, proti, zdržel se. Přijato. 101, 114 pro, proti, zdržel se přijato, kompromis 7 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdržel se, přijato. 111 pro, proti, zdržel se, přijato. 245 pro, proti, zdržel se, přijato. 116 a 117 pro, proti, zdržel se, přijato. 117 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 118, 119 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromis 9 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 10 pro, proti, zdržel se přijato. 131 pro, proti, zdržel se přijato. 132 a 3 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 134 pro, proti, zdržel se, přijato. 135 pro, proti, zdržel se, přijato. 106, 107 pro, proti, zdržel, 136, 37 zamítnuto, 138 pro, proti, zdržel se, přijato. 140 pro, proti, zdržel se, přijato. 100, chcete kontrolu? 140 kontrola. Zahájí hlasování. Ukončuje hlasování. Přijato. 141 pro, proti, zdržel se přijato, 103, toto odpadá, 144 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 145 a 6 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kontrola, dobře, 145 a 6, zahajuje hlasování. Ukončuji. Zamítnuto. 143 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kontrola. Takže přijato. Pan Castaldo pro, proti, zdržel se, zavítnuto. Kontrola 142. Free missing. Dáme tři hlasy. Dobře, bylo to přijato. Dobře jste to sledovali, 137. Pro, 147, 8 pro, proti, zdržel se. Myslím, že to bylo zamítnuto, takže kontrola. Kontrola 147 a 148. Open. Zahajuji hlasování. And it's closed. been rejected. Takže zamknuto. Kompromis 11 pro, proti, zdržel se, přijato. 155 Pantano pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 156 pro, proti, zdržel se, přijato. 157 pro, proti, zdržel se přijato. 158 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. 159 pro, proti, zdržel se přijato. 160 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. 161 pro, proti, zdržel se. Řekl bych zamítnuto. Kontrola, ne. 162 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 164 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 163 pro, proti, zdržela se zamítnuto, kompromis 12 pro, proti, zdržela se přijato. Pro boha, Pavrej je pravý pan předseda. 179 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 180 pro, proti, zdržel se. Kontrola. 180 kontrola. Ukončuji hlasování. Přijato 26 hlasy ku 24. Vy jste se spozdil, ale to nevadí, bylo to o jeden hlas a rozdíl byl větší, takže 1, 7, 9 pro, proti, pro, zdržel se, přijato 182 ve dvou částech. První část pro, proti, zdržel se, přijato, druhá část pro, proti, zdržel se zamítnuto. 183 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 184 pro, proti, zdržel se přijato. 185, 170, 195 pro, proti, zdržel se zamítnuto kompromis. 13 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 14 pro, proti, zdržel se, přijato. 193 pan Milan Mon pro, proti, zdržel se, přijato. 194 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 196 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 198 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Chcete kontrolu? 198. Takže eh, žádost o kontrolu ze strany zelených 198. Ukončuje hlasování. Přijato. Kompromis 15 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Přijato, opravuje se pan předseda. 219, pan Borgesio pro. Proti, zdržel se zamítnuto. 220 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 221, 222 pro. Proti, zdržel se zamítnuto. 223 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 225 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 228 pro, proti, zdržel se přijato, 226 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 227 pro, proti, zdržel se zamítnuto, ne, 227, zahají hlasování. Dva hlasy chybí. Končili hlasování. Přijato. Liberálové. Jasně, hlasujte. 2, 3, 2 pro. Co dělají liberálové teď? Hlasují pro. Dobře, proti. Zdržel se, takže přijato. Teď se budu soustředit na liberály. 230 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 229 pro, proti, zdržel se, přijato, 231 pro, proti, zdržel se. Kontrola 231. Ukončuji hlasování. Přijato. 233 joulany pro, proti, zdržel se zamítnuto. Gomez pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 16 pro, proti, zdržel se přijato. 254255 oddělené hlasování. První hlasování, první čas pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kontrola. Takže druhá část, co to bylo? 254255. Ukončuji hlasování. Bylo to zamítnuto. 247. Lajnen Pozbrokovaček pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Teď jedna pro, proti, zdržel se přijato, dva pro, proti, zdržel se přijato. 3, 7, 11 pro, proti, zdržel se, přijato. 4, 10, 12 pro, proti, přijato, 5 pro, proti, zdržel se, přijato, 6 pro, proti, zdržel se, přijato, 8 pro, proti, zdržel se, to kontrolujeme teď. 8, elektronicky zahají hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 14 odpada. 9 pro, proti, zdržel se, přijato. 13 pro, proti, zdržel se, přijato. 15 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 16 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 17 pro, proti, zdržel se přijato. 18 pro, proti, zdržel se přijato. Chcete kontrolu? 18 elektronicky, pan Leiden. Ukončuji hlasování, přijato. Kompromis 17 pro, proti, zdržel se přijato. 25 paní Lochbíler pro, proti, zdržel se zamítnuto, 26 pro, proti, zdržel se přijato, 30 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 27, 28 pro, <coughs> proti, zdržel se. Socialisté hlasují proti, tak zamítnuto. 29 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 34 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 31 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 32 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 33 pro, proti, zdržel se přijato, 35 pro, proti, zdržel se přijato, kompromis 18 pro, proti, zdržel se přijato, 43 pan Preda. Pro. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. A takže závěrečné hlasování o celém návrhu zahoj hlasování. Ukončuji hlasování. 45 pro 4, proti 9 se zdrželo 3. A to srdečně blahopřeji panu zpravodaj Kovačevovi. I'm very sad to inform you that we're... Bohužel vás musím informovat s politováním a smutkem, že se dostáváme k poslednímu hlasování, bod číslo 15, a sice rámec přesídlení Evropské unie. Spravodajkou eh, je paní Andrikiene. Chtěla byste něco říci? Ne, dobře takže můžeme začít. Pozměňovací návrh číslo 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To bylo zamítnuto, takže nemůžeme přistoupit ke konečnému hlasování. Takže 20, pardon, 74 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Prověřit? Dobrá, prověřujeme 74. Já myslím, že to bylo jasně pro, ale prověříme. 74. Prověřujeme nyní bod číslo 74. Stále ještě nám chybějí dva kolegové. Jeden. Jeden spí, končím hlasování a bylo to schváleno 30 ku 24 hlasům. A nyní 74 byla schválena, takže 76 pan Schaffhauser a přátelé pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 77 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 78 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 79 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 80 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pan eh, Panzeri, 81 pro, proti, zdrželi se. Liberálové byli pro, ano, takže schváleno. 82, Valero, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 83 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 84 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 85, 86 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 88 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 87 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 89 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 90 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 5 pro, proti, zdrželi se. Prověříme číslo 5. Končím hlasování. Schváleno. 91, 92 pro. Proti. Drželi se. Schváleno. 6 pro. Proti. Drželi se. Schváleno. 93 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Devadesát pět oddělené hlasování. První část eh, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část pro, proti, zdrželi se, rovněž zamítnuto. 96, 7 až 98 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 99 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 100 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 101 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 102 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 8 pro, 102, paní Veržiat, zahajuji hlasování. A končím hlasování. 23 k 20, k 31. Jednoznačně zamítnuto. Děkuji za radu. 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 103 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 104 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 105 pro, proti, Zdrželi se? Prověříme. 105. Končím hlasování. Schváleno. 106. Ona to právě vyhrála. Paní Veržiat. 106, pan Porche, Ne, to odpadá. 103 byla schválena, ne? Takže pan Epitedeos 107 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 108 pro, proti, nebo odpada, Pozměňovací návrh 9 byl schválen, takže nyní 109. Kdo je pro 109? Proti? Drželi se? Schváleno. 110, pan Korbin Mike. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 103 nebyla schválena. 111, 112, 113 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 114 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Prověříme 114, dobře. Možná, že máte pravdu. Bylo to schváleno. 115 pro,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 10 a 122 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 121 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 123 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 11 a 124 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 125 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 126 pro, proti, zdrželi se schváleno, 127 pro, prosím, 126 chcete prověřit, liberálové hlasovali pro, pro, viděl jsem, že zvedáte ruce. Dobrá, tak prověříme 126. Končím hlasování. Zamítnuto. Jsem na vás tak zaměřený. Sto dvacet sedm pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 128 pro, proti, zdrželi se, to bylo zamítnuto. 12, 130 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Takže se dostáváme ke 131 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 132 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 133 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 134 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 135 pro, proti, zdrželi se. Vy jste byli proti, liberálové? Ano, ale bylo to schváleno. 136 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 100 137 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 138 a 139 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 13 a 140, 141, 42, 43 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 144 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, ale to odpadá tak jako tak. 145 pro, proti, zdrželi se, Schváleno. 146, 147 až po 150 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Prověříme, dobrá, prověřujeme 147 až 150. Končíme hlasování. Bylo to zamítnuto. 151 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 14, 152, 153 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 154 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 155 pro, proti, zdrželi se? Schváleno. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 161 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 163 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 162 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 164 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 165 pro, proti, zdrželi se, schvál, zamítnuto. 166 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 167 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 168 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 169 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 175 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 178 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 179 pro. Nebo chcete prověřit 178? Je to požadavek EPP, eh, e musím jim umožnit hlasování, jak bych byl eh, zabit na příštím zasedání frakce. Takže zahajuji hlasování. Tři nám chybí. Končím hlasování a bylo to schváleno. Kde jsme teď? A nyní hlasujeme o 179. Valero pro, proti, zdrželi se schváleno. 180 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 181 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 182 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 183 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 184 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 185 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 186 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 187 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 188 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 189 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ostat další odpadá. Dobrá. 192 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 100 93 pro, proti, zdrželi se. To prověříme, 193. Končím hlasování. A to bylo zamítnuto. Paní Veržiat 194 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 196 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 195 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 197 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 199, pan Panceri, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 200 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 201 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 202 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 203 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se schváleno. Dvěstě osm ještě nebylo schváleno. Kompromis deset. Pro, proti, zdrželi se. Kompromis deset byl schválen. A dostáváme se nyní k 208. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 209 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 214 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 20 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 21, 22 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 23 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 24 pro, proti, zdrželi se, schváleno.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 42 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 43 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 44 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 46 pro, proti, zdrželi se schváleno. 48, 49 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 51 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Prověříme. 51 prověřujeme. Pan panzery zahajují hlasování. Uzavírám hlasování. Ano. Maritě, myslím, že Problém je v tom, že vy někdy hlasujete pro, ale přitom máte palec směrem dolů. To mě irituje. Pane předsedo, já se hluboce omlouvám. Možná, že byste mohla zvednout nějakou vlaječku nebo něco podobného. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 59 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Prověřit. Ale liberálové hlasovali proti, to vám slibuji. Takže 59 zahajují hlasování. Končíme hlasování jednoznačně zamítnuto. 62 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 61 pro, proti, zdrželi se. 63 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Prověřit. Prověřujeme 63. Zahajuji hlasování. Pět nám chybí, tři nám chybí, dva nám chybí. Končím hlasování schváleno. To byla 63 a nyní 64 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 66 pro, Právě jsem byl informován, že napřed musíme hlasovat o 65, omlouvám se, takže 65 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní 66 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 69, ještě jednou paní Veržia. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 70 pro, proti, zdrželi se, schváleno, tedy zamítnuto. 71 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 72 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A 73 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní hlasujeme eh, na závěr o eh, konečném znění stanoviska. Zahajuji hlasování. Jeden kolega stále ještě spí. Uzavírám hlasování. A bylo to schváleno 40 hlasy ku 7. Blahopřeji zpravodaji. Kolegové, máme 20 eh, minut spoždění, třeba že jsme se 120 minut, 100 minut pilně věnovali tomuto velmi inteligentnímu úkolu hlasování, ale máme to za sebou a nyní se dostáváme k bodu 17, což je výměna názoru s panem Patrikem Kiem, který je výkonným ředitelem eh, agentury EASA, tedy Evropské agentury pro bezpečnost letectví. Vítám vás eh, zde na půdě našeho výboru. Omlouvám se za čekání, protože hlasování je vždy dlouhé. Eh, pan Ký není zde s námi poprvé, loni se účastnil um, rozpravy uh, na podvýboru SEDE a tam představil uh, zprávu uh, o pracovní skupině, která se zabývá konfliktními zónami. Bylo to v návaznosti na pád malejzijského letadla, které bylo sestřeleno nad Ukrajinou. Situace po celém světě a těsně za hranicemi má přímé dopady na bezpečnost evropských cestujících a EASA eh, e tudíž podporuje bezpečnost mm, dopravy i v těch externích dimenzích. A my se těšíme na prezentaci eh, pana Kise, který, eh, kterému tímto dávám slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážení Poslanci, dámy a, kole, dámy a pánové, je mi potěšením, že mohu dnes vystoupit na půdě vašeho výboru a e, představím velmi stručně fungování naší agentury a začnu tím, že uvedu, že naším úkolem, naší misí je ochrana evropských občanů eh, eh, a jejich bezpečnost před, při letecké dopravě, ale také eh, ochrana Eh, v oblasti životního prostředí, protože naším úkolem je, abychom dohlíželi na to, že ví, eh, palivo a motory, které jsou vyráběny v Evropě, jsou eh, ekologické. Naším úkolem je také konsolidovat společný trh tím, že vytváříme společná pravidla pro provo- letecký provoz a tím, že chráníme občany po celém světě. A vysvětlím, jak ta naše práce vypadá detailněji. Eh, velmi stručně byli jsme eh, založeni před 15 mm, lety. Máme sídlo v Kolíně a úřad v Bruselu. Máme 32 členských států, což je 28 členských států pro čtyři přidlužené, což je Švýcarsko, Norsko, eh, Island a Liechtensteinsko. Jednou zvláštností eh, naší agentury je, že 70 našich, eh, našich financí jde ze samotného odvětví, 26 z evropského rozpočtu. Většina našich činností ovšem je tedy vlastně Eh, prováděna v souvislosti s eh, samotným biznesem, samotným odvětvím. Naše mezinárodní role je následující a o tom budu detailněji hovořit zde je zajištění bezpečnosti evropských občanů globálně a podpora evropskému eh, leteckému průmyslu. A jak to děláme? Globálněji kontext, v kterém se pohybujeme, je následující. Samozřejmě bezpečnost letectví nekončí na evropských hranicích, hranicích Evropské unie, a my musíme tudíž dohlížet na vysoké bezpečnostní standardy v, celé, v celém světě. Letecký eh, průmysl je mezinárodní svojí povahou a nám jde o to, abychom tam, kam cestují eh, naši občané a tam, kde jsou naše produkty, byly zajištěny i naše standardy. A pokud tomu tak není, pokud je bezpečnost ohrožena, pokud eh, cestují leteckou společností, ta musí být bezpečná, pokud cestují na leš letiště, na letiště, ta musí být bezpečná. Také letecké úřady, které dohlížejí v jiných zemích na letecký provoz, ty musí mít možnost, eh, tedy ty musí mít dostatečnou kontrolu a tak dále. A dále podporujeme evropský průmysl celosvětově, tedy letecký průmysl. E, kolegové z Federálního dohledového úřadu ve, spojeném, ve Spojených státech e, s, e, mají za úkol se stát globálními lídry. My si to tak neformulujeme, nechceme tedy být nějakými propagátory úplně našich, našeho, našeho vedoucího postavení, ale snažíme se do ty naše standardy prosazovat několik detailů, jak konkrétně toto činíme. Za prvé eh, certifikujeme letouny, které eh, jsou provozovány evropskými aerolinkami, nejenom eh, Airbus, Boeing, patří sem také Boeing, Bombardier a další výrobci, plus i menší letadla a v budoucnosti též možná ruská a čínská letadla a výrobce. Certifikujeme organizace, které poskytují služby evropským společnostem, tedy evropským provozovatelům v oblasti údržby. Pokud máme letadlo, které je někde v Africe, ale je to evropské letadlo. Ta údržba je eh, poskytována firmou, kterou jsme my eh, certifikovali. Eh, dáváme podporu seznamům pro bezpečnost Evropské unie, které vlastně, je, které tyto seznamy jsou výčtem těch zemí, které nejsou bezpečné a my potom na základě toho je vydáno doporučení, aby evropští občané s těmi zeměmi či s těmi aerolinkami sami necestovali. A také mm, schvalujeme všechny lety do EU, které jsou eh, eh, eh, prováděné nebo organizované ze třetích zemí. A poslední věc, provozujeme mechanismy varování v konfliktních zónách. O tom budu hovořit detailněji. A víme, že došlo k několika hostilním akcím, nepřátelským akcem v posledních letech proti le, civilnímu letecku, letectvu v těch konfliktních zónách a po roce velmi konkrétních a detailních diskusí s členskými státy bylo dohodnuto, jak pod dohledem DG Home budeme na základě zhromáždění všech zpravodajských informací, které mají jednotlivé členské státy. Tyto informace jsou schromažďovány do jednoho eh, analytického centra a na základě té analýzy jsou informace členským státům a aerolíním předávány v tom smyslu, zda je nějaká hrozba civilnímu letectví v těch daných zemích. Těchto varování či doporučení jsme vydali 16, to je ten Safety Information Bulletin a týkal se těchto 16 eh, zemí. Eh, je to nevítaná, v těchto zemích samozřejmě je to nevítáno, protože se jim nelíbí, když Evropa říká, eh, váš letecký prostor není bezpečný. Nicméně se domnívám, že ty, tato varování, tyto biltény, toto upozornění je nezbytné, zejména eh, s ohledem na to, co se stalo na Ukrajině s tím malajským letadlem jak eh, propagujeme, posilujeme ty evropské eh, bezpečnostní standardy po světě. Jsou tady různé projekty spolupráce, které jsou financovány ze strany EU a které EASA spravuje za EU. Jsou s celou řadu tyto, tyto spolupráce celou řadu zemí, zejména s rozvojovými zeměmi, které si vytvářejí vlastní standardy a za pět, před 20 lety se hovořilo jenom o jednom referenčním rámci, což byly americké předpisy. Dnes eh, jsme vlastně s američany na stejné úrovni a celá řada zemí si eh, jako svůj vzor či jako své předpisy bere evropské předpisy. A tady vidíte ty země, které tak činí. A tady to vidíte i graficky na mapě, kde samozřejmě všechny evropské země používají pravidla EASI, ale v jihovýchodní Asii, na Blízkém východě, v Africe, střední Střední Americe najdeme země, které přijaly tento eh, evropský standard, tyto evropské předpisy, což je dobré pro celkovou bezpečnost těchto zemích, je to dobré pro naše Eh, odvětví letecké, protože máme společné normy. A toto jsou oblasti, kde po, po, používáme evropské fondy k tomu, abychom podpořili eh, rozvoj eh, letecké bezpečnosti v těchto zemích. Tento program je velmi úspěšný a je tady mnoho zemí, které se na nás obracejí s žádostí o další podporu, abychom jim napomáhali jejich předpisy k letecké bezpečnosti dále rozpracovat pracovat. Podporujeme také konkurenceschopnost evropského průmyslu. 80 Airbusu je prodáno mimo Evropu. A podle eh, předpisu K každé, každý letoun, který je registrován v dané zemi, musí být také tou zemí certifikován. A ve většině zemí je to pouze hm, správní administrativní úkon, přijmout tedy certifikaci, která byla provedena námi, EASO, v jiných zemích, v Číně, v Rusku, v Japonsku, ta, e, probíhá vlastní certifikace našich, tedy evropských produktů, tak, aby e, se v rámci toho i dozvěděli více o používané technologii. Podporujeme e, letecké odvětví a ty členské státy při též tom, aby bylo dosaženo přijetí certifikátu EASA, S tím cílem máme 130 pracovních ujednání s třetími zeměmi, kdy je dohodnuto, jak spolupracujeme při e, e, procesu té certifikace našich evropských letounů. A vedle toho máme tři bilaterální smlouvy, e, které jsou založeny na vzájemném uznávání, a to je Spojené státy, Kanada a Brazílie Evropská unie v současné době vyjednává takovouto smlouvu s Čínou a Japonskem. Účastníme se mezinárodní Eh, standardizace v rámci různých mezinárodních organizací, které jsou zde eh, uvedeny, počínaje organizací ICAO, ale tam máme mnohem menší váhu než Spojené státy, protože nemáme možnost eh, přímo financovat standardizační aktivity a ty organizace a jak si tak, aby pracovali přímo v našem zájmu, zatímco Spojené státy tak činí a je jejich federální, regula, federální regulator. Máme mm, naše úřady zastoupení v různých eh, zemích, eh, jsou to čtyři hlavní eh, zastoupení, Kanada, Montreal, Spojené státy, Washington, Čína a poslední v Singapuru. Pět osob působí mimo Evropu našich zaměstnanců, kteří dohlížejí na těch 130 pracovních ujednání, čili Snažíme se naše eh, evropský letecký průmysl mezinárodně podpořit. A závěrem, poslední věc, my v současné době eh, revidujeme eh, fungování EASI, probíhá trialog mezi parlamentem, komisí a radou. Ten to má mezinárodní rozměr a myšlenka je, že posílíme naší mezinárodní eh, činnost a budeme činit mezinárodně více. A v tomto ohledu děkuji za podporu parlamentu, protože je to v zájmu fungování asi a celého evropského průmyslu. Děkuji za pozornost. Merci, Mr. Key. And now I would like to give the floor to colleagues who would like to... Děkuji mnohokrát. A nyní první řečník je pan de Grandes, který se přihlásil o slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Mm, Já velice srdečně vítám pana Ký mezi, náma, mezi námi výkonného ředitela EASY. Agentury nebývají někde moc populární, ale v tomto parlamentu se vždy a priori ehm, tak trochu k tomu stavíme nespravedlivě. Já si myslím naopak, že agentury by měly sloužit eh, k tomu, aby šířili politiku Evropské unie a já jsem velice přízivě nakloněn agenturám a tak jsem to vyjádřil při mnoha příležitostech i ve výboru pro dopravu, jejímž členem jsem. Zdá se mi, že tato agentura je výborným nástrojem pro zajištění bezpečnosti v evropském letectví. Ale to, co teď neučiním, je, eh, že bych hovořil o probíhajících třístranných jednání. To jistě učiní můj kolega. Eh, my už jsme se vyslovili eh, k této záležitosti a Vznesli jsme určitá přání po modifikaci. Víme, že tady jsou potíže s článkem 2.6 v otázce Gibraltaru. Mm, bohužel v rámci tedy této složité situace s Brexitem v mé zemi ve Španělsku eh, souhlasíme s tím, budou li se aplikovat eh, dobrovolně tento článek eh, a ve článku 109 jsem hlasoval proti. My jsme proti aktům v přenesené pravomoci No, podle našeho názoru eh, je tady třeba postupovat jinak té přílozy týkající se dronu. A děkuji jinak mnohokrát a jsem si jistý, že pan Marinesko bude mm, se velmi intenzivně zaobírat eh, s tématem, kterému bylo svěřeno. Já se chci zeptat na dvě věci. Museli jsme formulovat určitou otázku někteří poslanci a očekáváme, že dostaneme odpověď o tom, k čemu došlo ve Spojených státech. co se týče používání iPadů na palubě letadel. Eh, je to unitelární rozhodnutí. Já tedy nevím, zda toto je eh, jednostranný akt prezidenta Spojených států, nebo jestli to má hluboký důvod, to bychom měli vědět. A to je v kompetenci Asi A je jistě nezbytné, aby tady existovala koordinace já vím, že harmonizace možná nebude možné, ale koordinace je nezbytná, protože rozhodování i takováto unitární potom se týkají všech Evropanů. Takže my mm, očekáváme odpověď v tomto ohledu. A další věc se týká zprávy. Já jsem zpravodajem této zprávy a oček očekáváme odpověď na certifikaci bezpečnostních nástrojů, protože na radě došlo k zablokování situace eh, v souvislosti s náklady. Ale já si myslím, že prostě není možné smířit se s tím, aby v určitém okamžiku, jako prožíváme teď, v tom mezinárodním kontextu bezpečnostní situace, Hmm, jsou občané ochotní vzdát se určité části své svobody pro zachování bezpečnosti, ale na druhé straně je třeba zase určité svobody zachovat, eh, protože to se týká, ale jsou to záležitosti, které se také přímo bezprostředně týkají EASY. Eh, v tomto parlamentu projednáváme zprávu z vlastní iniciativy, já jsem zpravodajem, týká se to eh, nových technologií a technických možností eh, souvisejících s otázkami bezpečnosti. Není tady technologický problém. Je tu problém otázky zdrojů, uvolňování zdrojů pro, zabezpeč, pro bezpečnost. A Ehm, toto je jedna z velice choulostivých záležitostí v, opte- v letectví. Je takřka nemožné zaručovat bezpečnost, když dochází k teroristickým aktům, ehm, ať už pocházejí teroristé odkud a neinvestuje se dostatečně do prevence pro zabránění takových teroristických útoků. Já si myslím, že by Evropa měla zaujmout novou pozici v rámci širší, větší role v mezinárodním kontextu. My bychom měli vznést tento návrh pro další investice, nejenom, aby to byla pouze naše iniciativa, ale aby v rámci mezinárodní situace se zvýšila, se zlepšila bezpečnost. Jistě bude hovořit i řada dalších kolegů. Děkuji mnohokrát. Gracias, Mr. Děkuji vám, pane Grandes. Další žádost o slovo. Nikoho nemám tady na seznamu. Chce někdo se ještě vyjádřit? Protože nemáme příležitost hovořit s ředitelem agentury ASA tak často. žádné žádosti o slovo. Pane Kýra, byste odpověděl, zareagoval na pana de Grandese. Ano, děkuji mnohokrát. Já tady nezahájím diskusy eh, týkající se probíhajících třístranných jednání, protože to teď probíhá. Mm, co do možného rozhodnutí eh, USA eh, pro zákaz používání iPadů a osobních elektronických zařízení na palubě letadel. V současné době vedeme jednání s IFS, e, naším protěžkem v USA, abychom analyzovali rizika, která by to sebou neslo. bylo by velké množství iPadů zase v kargu, protože, jak možná víte, eh, ty baterie mají tendenci spontánně vyhořet. A za určitých podmínek ale my se domníváme, že to je jaksi uředitelné pakliže by to byl jeden izolovaný kus, ale budeme-li mít stovky laptopů, které eh, budou v tom nákladovém prostoru a mohly by vyhořit, tak by to bylo bezpečnostní riziko. Takže v současné době se tím zaobíráme, zkoumáme to, díváme se na možná opatření, která by měla být zahájena, pakliže tedy dojde k tomu zákazu používání a diskutujeme s našimi kolegy z USA, ale také z jiných regionů světa mm, a pracujeme na tom tedy. A to mě vede k propojení mezi bezpečností a zaručením jistoty určité pro naše občany. Eh, jak pan de Grandes řekl, jsou tady určitá rizika pro všechny aspekty bezpečnosti, aby k ním byl zaujat společný evropský přístup. I co se týče certifikace těch nástrojů používaných k zajištění bezpečnosti, jak jste se o tom zmínil. My se domníváme, že je normální, aby bezpečnostní úroveň se zvýšila, e, třeba že tedy bezpečnostní ohrožení v jednotlivých státech se liší. A to je otázka pro příslušné bezpečnostní úřady, ale měli bychom stát na společných základech. Už jsme o tom hovořili v souvislosti s konfliktními pásmy, kde došlo k dohodě mezi nejrůznějšími leteckými společnostmi na světě, aby sdíleli určitou úroveň informací a domníváme se, že můžeme dělat více proto, abychom měli společný evropský přístup eh, k, k zajištění všech bezpečnostních otázek eh, s analýzou rizik a ohrožení která by mohla způsobit právě ta mm, elektronická zařízení na palubě, ale právě na tomto eh, spolupracujeme a to je, myslím, docela dobrý optimistický počin do budoucna. Děkuji mnohokrát, nemáte žádné další otázky. Děkuji vám tedy, že jste přišel a doufáme, že se s vámi brzy sejdeme. Přeji vám hodně úspěchu ve vaší práci. So, colleagues, we... Takže kolegové, Nyní se dostáváme k tomu bodu, který byl odložen ze včerejšího večera, díkající se debriefingu naší pracovní cesty eh, na Kavkaz. Jak víte, došlo k vyslání ad hoc mise do Azerbajdžánu, Gruzie a Armérie v minulém týdnu E, osm členů našeho výboru tam jelo, já jsem e, vedl tuto skupinu, pan Laslo Tolkes, pan Michel Nozovko z EPP, pan Andřej Malikin z SAD, pan Angelo Džampacký z EKR, pan Ivo Vajek z Liberálu a Helmut Scholz z GUE NGL a paní Heide Hautala e, z Zelených. Naše delegace vedla velmi intenzivní jednání. Měli jsme nabitý program, během čtyř dnů jsme navštívili tři země, ve všech třech zemích jsme se setkali s jejich prezidenty, ministry pro zahraniční záležitosti, s předsedy národních parlamentů, s předsedy výborů pro zahraniční záležitosti, sešli jsme se k zástupci oficiálních stran vládnoucích, těch, co jsou v opozici, k zástupci občanské společnosti, velvyslanců a zástupců nejrůznějších mezinárodních organizací. V Gruzii jsme se sešli se zástupci monitorovací mise OSN a v Arménii eh, jsme uctili oběti genocidy eh, u memoriálu v Jerevanu. Také jsme navštívili běžící projekty profesního vzdělávání a měli jsme tři tiskové konference eh, v každé respektivní zemi jenom tedy. My jsme zveřejnili na stránkách oficiálních našeho výboru zprávu, kde upozorňujeme na ty klíčové záležitosti naší mise. Dovolte, abych zejména zdůraznil naše návštěvu v Azerbajdžánu, kde jsme vedli otevřený, upřímný dialog mezi Evropským parlamentem a členy parlamentu Azerbajdžánu. Připomínali jsme, že Evropský parlament sleduje vyjednávání příslušné dohody EU Azerbajdžánu a až vyjednávání skončí, bude parlament požádán o udělení souhlasu. Také jsme hovořili o společných um, hodnotách, Mm, právní stát, zaručení lidských práv a osobních svodů, které jsou stejně významné jako sektor odvětvová spolupráce a hospodářská situace. V Gruzii jsme zcela jasně předali poselství, že Gruzie je skutečně pionýrem ve východním partnerství na základě politik, které zde probíhají a jsou eh, tedy velmi mm, pozoruhodné, velmi významné. Zároveň jsme povzbuzovali vládu v Bilisi, aby pokračovala v reformním úsilí, zejména v oblasti spravedlnosti posílila boj proti korupci a posílila práva menšin a také jsme hovořili o územní celistvosti Gruzeje. V Armenii jsme hovořili o záležitosti Národního Karabachu, To jsme hovořili takřka na všech setkáních a stejně tak jako v Azerbajdžánu jsme opakovaně připomínali evropský postoj v této záležitosti, že status quo je neudržitelný, že tento konflikt nemá vojenské řešení a potřebuje politickou dohodu v souvislosti s dodržováním mezinárodního práva a my budeme podporovat veškeré mediační snahy na, e, za spolupředsedání OECD. Také jsme diskutovali o dohodě EU, azerbajdžan Arménie. I k tomu bude muset Evropský parlament potom udělit svůj souhlas. A tato vyjednávání nové dohody ukazuje, že to není nová záležitost, ale že se pokračuje ve spolupráci, stejně tak jako v dalších regionech podporujeme další nezbytné reformy, jako reforma v oblasti soudnictví, boj proti korupci a e, také e, snaha o vytvoření lepšího prostředí pro hospodářskou spolupráci a pro vzrůstání e, zaměstnanosti, zejména mladých lidí v Armenii. A nyní si dovolím dát slovo členům naší delegace a e, rovněž chceme srdečně poděkovat SOVČ, zejména našim třem ambasadorům v Baku, Tbilisi a Jerevanu. A děkujeme všem týmům, které vynikajícím způsobem podpořili naši misi, jak v případě, tak ve výborném politickém poradenství přímo na místě. A děkujeme také sekretariátu AFITu za vynikající přípravu naší cesty. To je tedy za mou stranu a nyní dám slovo kolegům, kteří se účastnili této mise a jako první pan a kolega Laslo. Thank you. Thank you very much. Děkuji vám, děkuji, pane předsedo. Myslím, že jste skutečně dopodrobna popsal naši návštěvu, která byla velmi dobře organizovaná a nyní jsme si utvořili širší obrázek o situaci v těchto zemích. Myslím, že Eh, efekt této návštěvy eh, bude znamenat těsnější vztahy s parlamentem a eh, také bylo předáno poselství, že Evropská unie chce sehrát silnější roli v tomto regionu. Děkuji. Andrzej z Mamikins. Děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit nejrozšířenějším jazykem eh, v Jižním Kavkazu, to znamená eh, eh, litevsky, lotyšsky. Pokud jde o Gruzii, tak eh, tam existuje ehm, komunita, která se datuje ehm, do 18. století. Mohu pouze souhlasit s vámi, pane předsedo, že Gruzie je vůdčí eh, roli, vůči zemí v eh, programu východního partnerství a splnila vše, co jsme požadovali. Skutečně vyvíjejí silné úsilí o to, aby se staly eh, obdobnou zemí jako členské státy EU. Ale Azerbajdžán a Arménie, tady mohu souhlasit s tím, co uvedl pan McAllister, tam eh, neexistuje žádné vojenské řešení konfliktu v náhodném eh, Karabachu. No, poslední, co požadujeme po prezidentovi Arménie, tedy aby bylo naše setkání o 40 minut prodlouženo a to ukazuje, že ta stávající patová situace bude ještě pokračovat. Proč to říkám? Říkám to proto, že dobře víme, že územní celistvost eh, je podporována Evropskou unii, ale prezident Arménie eh, se mnou hovořil o tom, že země si chce vybrat svou vlastní cestu a možná založí eh, samostatný stát. Prezident eh, nám připomněl, eh, že se jim zatím nezdá o nezávislosti, ale politický respektive vojenský eh, řešení neexistuje. Tato patová situace bude pokračovat dál a já vám mohu pouze připomenout to, co již eh, mnozí diplomaté opakují. Eh, raději mít deset let jednání než jeden den válku. Děkuji pane Marikinci a dalším účastníkem cesty byl pan Scholz. Děkuji, pane předsedo. Já mohu pouze Eh, připojit eh, svou vděčnost na adresu SA a také eh, velvyslanci a také personálu zastoupení i našeho sekretariátu, který vykonal skutečně skvělou práci. Eh, dovolte dvě poznámky k té zprávě, s níž zásadně souhlasím. Ano, já se domnívám, že neexistuje alternativa k mírovému eh, řešení konfliktu eh, o Náhorný Karabach a Mm, i v jednáních jednotlivých, eh, s jednotlivými zástupci jsme měli šanci setkat se s uprchlíky z Azerbajdžánu, Baku a jasně vyšlo najevo, že eh, řešení se může zrodit pouze eh, zevnitř společnosti. To znamená, nemělo by se to přenechávat pouze politikům odpovědným v jednotlivých zemích a diplomatům, ale měli bychom také prohlubovat povědomí o tom, že samotná společnost musí pochopit, že je nutno jak si eh, zreorganizovat eh, její život a to je jediná cesta, jak dospět k řešení k tomu, tohoto vleklého konfliktu. A eh, platí to také do jisté míry o Osetí a Abchází. Druhá poznámka – ve všech zemích jsme se sešli také se zástupci občanských společností, eh, které vykonávají velmi důležité eh, úkoly, eh, jednak pokud je o obhajobu politických práv, o posilování právního justičního systému v těchto zemích. Já osobně jsem zjistil, možná, že i jiní členové se mnou budou souhlasit, že někdy jsme měli dojem, že nejsou až tak hluboce zakořeněny v jednotlivých společnostech. To znamená, do jaké míry ti zástupci jednotlivých organizací eh, eh, přenášejí svou činnost do společnosti, není jasné. Tady musíme eh, dbát na to i v budoucnosti, aby nejenom opakovali politická hesla Evropské unie a určité standardy lidskoprávní, ale aby je také dokázali přenášet eh, do společnosti, aby tak eh, získávali zpětnou podporu společnosti pro další rozvoj svých zemí. Děkuji Helmutu Šolcovi a nyní má slovo Heidi Hautala. Děkuji, pane předsedo, a děkuji vám za vynikající vedení této eh, cesty. Bylo to pro mě eh, privilegium eh, být členem delegace a být zástupkyní, zástupkyní výboru parlamentu ve všech třech zemích. Byla to skvělá příležitost, jak nahlédnout do těchto třech zemí najednou, i když situace v nich eh, je eh, odlišná. Azerbajdžán nyní zahájí jednání o eh, speciální dohodě o partnerství a mm, myslím, že musí tato země nyní pochopit, že Evropský parlament bude nyní zdůrazňovat občanské svobody a lidská práva a naše návštěva časově souzněla i s výročím rozhodnutí Evropského dvora eh, pro lidská práva eh, ohledně Edgara Mamadova, který je stále ještě uvězněn, i když e, soud rozhodl, že by měl být propuštěn a on není jediným, který je tam vězněn z důvodu politických aktivit. Myslím, že musíme podpořit komisi IIS, aby stanovila určité standardy a kritéria pro jednání, abychom na e, tyto věci nezapomínali. Arménie a Eh, nové eh, rozsáhlé, eh, nová rozsáhlá dohoda a partnerství je již na začátku implementace a doufám, že mm, budeme moci podporovat Arménii v prosazování transparentnosti a demokracie nyní, když se tedy přibližují k parlamentnímu systému a to skutečně propůjčuje té společnosti demokratický charakter. Já jsem tam byla i jako pozorovatel navrhovatelka během eh, parlamentních voleb a doufám, že komise IIS eh, budou nadále zdůrazňovat, že eh, tam bylo investováno 7,5 milionů eur do volební technologie a musíme i hlídat to, co se děje vně volebních místností, aby nedocházelo k zastrašování nebo tlaku na voliče Gruzie. Ano, všichni si nyní myslíme, že e, je to nyní jakousi vůči zemí regionu. Musíme být ale opatrní, protože přednedávnem e, byla ve stejném postavení Moldávie a nedopadlo to tak dobře. Takže my skutečně musíme podporovat e, Gruzii, aby zůstali ve předu, aby nebyli pouze premiantem, ale vlastně tím jediným průkopníkem a aby eh, vše dopadlo dobře. Děkuji Heidi a dalším je za Alde pan Javier Nat. Konflikt eh, na, v, Kavkazu, na Kavkazu je konflikt, který má důsledky nad rámec eh, regionu jako takového. Válka v Náhorním Karabachu Mm, je třeba mm, je analyzovat eh, už z doby, kdy vznikla. Podívejme se na eh, to, že náhodní Harabach náležel k Azerbajdžánu eh, územně a politicky. Eh, Osetě eh, náleží Gruzii a z hlediska územní soudržnosti se to dá být zjevné. Ale když v Kosovu eh, došlo k naplňování Helsinské dohody, Rusko, Španělsko a také jiné země v Evropě řekly, že se otevírá pandořina skřínka. Když dostalo k provolání nezávislosti Azerbajdžánu a nezávislosti Gruzie, autonomní zhromáždění národního Charabachu a Osetie řekli, že na, neakceptují, aby byly integrované to, co v rámci Sovětského svazu bylo irrelevantní, a sice rozhodovat, jakému místu náleží. Nechtěli být součástí Azerbajdžánu nebo Osetie ale v, Minsku, v procesu z Minsku, kde Rusko, Spojené státy a Francie jsou těmi velkými promotory, které by měly řešit také konflikt Národního Karabachu, máme tady filozofickou deklaraci, kde se určuje, že prostřednictvím a pro, pro, prostřednictvím zastavení zbraní, nastolení eh, příměří. Je třeba, aby došlo k dohodě eh, eh, s za respektování vůle při místního obyvatelstva podle Helsinské dohody za respektování práva na sebeurčení v rámci územní soudržnosti. No, to, co se aplikuje na Armenii právě z hlediska velkých eh, komunit arménských ve Spojených státech a ve Francii se ptáme, zda metr má 100 cm v každé té oblasti a zda situace těch autonomních národních shromaždění v Osetie a národního Karnabachu umožnili možnost zastavení, proč se to neaplikuje na Oseti, to, co akceptujeme v národní na Horním Karabachu. A když už se to bude aplikovat v Osety, proč ne na Krymu? My čelíme mimořádnému procesu, revolučnímu procesu, kde jsme eh, jedno malé řešení na jednom malém území instalovali, což nám otevřelo pandořino skřínku, eh, která se může šířit eh, ohromným způsobem. Hovořili jsme s ambasádou v Rusku. A co říkají, co potřebuje západní Evropa? 200 tisíc mrtvých na Krymu, abyste akceptovali to, co akceptujete v Národním Karabachu, Náhorním Karabachu. Jak je to možné, že jsme dospěli ke konsensu v Národním Karabachu, zatímco na, Krymeu, na Krymu ne? Domnívám se, že toto jsou univerzální otázky a nemůžeme je aplikovat se sektářskými kritérii v různých regionech. To, co se děje v Náhorním Karabachu, je to, co potom bude také eh, se dít na Krymu. Ano, my si stěžujeme, hovoříme, protestujeme proti anexi Krymu, ale zahájili jsme to tím, co jsme vyřešili v náhorním Karabachu. Děkuji všem za vystoupení, za jednotlivé politické frakce. Pokud jde ještě o závěry z této mise, má k tomu někdo nějaké, eh, ještě něco, otázka. Eh, v Gruzii vnímali jste nějak rozhovory o konstituční reformě, ústavní reformě a o tom, zda tam je eh, koncensus, který jde mimo jenom tu vládnoucí stranu, zda i opozice společně je Eh, zapojena a připravena hlas, eh, hlasovat, nebo je to konfrontační, ta rozprava k ústavní reformě. To téma k ústavní reformy bylo projednáváno zejména s ministrem spravedlnosti a dalšími představiteli vlád, vlády, ale setkali jsme se také s opozičními uh, skupinami eh, United Georgia a Patriot for Georgia, různé opoziční skupiny a vyzvali jsme k širokému koncenzu na tuto, této věci nejenom eh, v té ústavní reformě, ale reformě volebního systému a můj dojem byl takový, že vláda a opozice mají zájem eh, na spolupráci a nalezení základních principů té spolupráce. Volební zákon. My jsme radili, aby skutečně eh, eh, Benátská komisa její doporučení byly eh, brány, brány v potaz. Ne všichni se k tomu tvářili vstřícně Heidi. Pro, ten nový parlament, a to mi přišlo slibné, řekl, že se zavazuje k těmto doporučením té Benátské komise a probíhaly diskuse o tom, zda je to dostatečné, zda to vlastně pokrývá všechny eh, aspekty politického života, ale myslím si, že je to dobrý závazek. Děkuji, ano. Uh, uh, ty, naši tři kolegové a jejich výlet na, do Národního Karabachu byly tématem tiskové konference nejen Baku a Věrevany a na obou, v obou, eh, na obou těch tiskových konferencí jsem reagoval stejně, totiž, že eh, mají poslanci Evropského parlamentu možnost cestovat, mohou dělat, co chtějí, ale tito tři kolegové neměli Eh, právo eh, pronášet za Evropský parlament nějaká, eh, dělat nějaká prohlášení, dávat vyjádření, byli tam na sami za sebe a bude to mít příslušné dopady. Nejenom já, ale i paní Hautela a pan Karim. My jsme napsali dopis azerbajčanskému i Arla, Um, arménskému parlamentu, kde jsme se takto vyjádřili. Zcela jasně. Děkuji. Nyní se dostáváme eh, k zasedání rozšířeného předsednictva, ale ještě předtím řeknu, že příští schůze bude 19. června od 15 do 18.30 a další den 20. června 9 až 12.30, 15 až 18.30 a to v Bruselu.